Non, non, non, non, non. No. Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir. Vážené kolegyně a kolegové, navrhuji tedy, abychom zahájili zasedání našeho rozpočtového výboru. Prosím vás, především se vám chci velice všem omluvit členům rozpočtového výboru, protože jsme dnes ráno museli mít delší schůzi, než jsme předpokládali, pokud jde o schůzi koordinátorů vzhledem k tomu, že tam byly určité technické problémy, které vyvstaly ohledně návrhu opravného rozpočtu eh, parlamentu a dospěli jsme tedy k dohodě mezi koordinátory, pokud je o řešení tohoto technického problému. Budeme o tom hovořit po eh, slyšení, které bude nyní eh, od 11 hodin a hlasování o tomto opravném rozpočtu bude tedy probíhat od 11 hodin. A těm materiálům, které jste už dostali, obdržíte ještě dodatečné opr- pozměňovací návrhy, které nám za chvíli zpravodaj vysvětlí. Mezi tím proběhne jiné hlasování. Budeme hlasovat ohledně návrhu stanoviska o výroční zprávě za rok 2008 o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Je to paní Naděžda Nijenský, která je zpravodajkou a navrhovatelkou, ale bude to náš kolega Valtieri, který nám předložil již včera tuto výroční zprávu a s ním tedy nyní přistoupíme k hlasování. Takže pokud jste všichni připraveni, Opakuji, pokud jste tedy všichni připraveni, navrhuji, abyste si vzali své hlasovací lístky, pokud jde o zprávu Měnský Gualtieri. V odstavci 1 je jeden pozměňovací návrh číslo 1 od pana Gualtieriho. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jedna, dva, tedy kdo je proti? Tři, čtyři špatný vliv na algomáte. Kdo se tedy zdržuje? Nikdo se nezdržuje, takže většina je pro. Je to přijato. V odstavci 2 pozměňovací návrh 2 od paní Vertmanové zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti, zdržel se někdo, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme paní Vertmanové. V odstavci 8 pozměňovací návrh číslo 3 od pana Gualtieriho. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti. Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Takže velká většina je to přijato v odstavci 9 a nový. Pozměňovací návrh 4. Předkládaný Goltierim a Freimerboge. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jedna, dva, proti, kdo se zdržel, nikdo se nezdržel takže je to schváleno většinou. Nyní tedy budeme hlasovat o zprávě takto pozměněné. Kdo je proti? Pardon, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti. Kdo se zdržel? Jeden se zdržel. Děkuji. Zpráva je tedy schválena, přijata a já blahopřeji panu Valtěrovi. Nyní přecházíme k bodu číslo 19 našeho pořadu jednání, což se týká situace na Haiti po tragédii s zemětřesením. Víte, že Evropská komise již přijala naléhavá opatření a to má pochopitelně finanční důsledky. Do určité míry má komise poskytnout ty prostředky, které jsou v rozpočtu na rok 2010, ale je velmi pravděpodobné s ohledem tedy na závažnost eh, této tragédie a lidských a ekonomických sociálních důsledků, že Evropská unie bude mobilizovat eh, značné finanční prostředky a proto bylo důležité abychom si mohli vyslechnout a já tedy děkuji pana Manserviziho, děkuji mu za jeho přítomnost, generálního ředitelství pro rozvoj a také generálního ředitele za ECO. Rovněž jsem pozval i další výbory eh, z parlamentu, zejména výbor pro rozvoj a výbroj pro eh, zahraniční věci, které velice zblízka sledují celý tento problém, že tedy se účastní také této výměny názoru, pokud si to samozřejmě budou přát. Takže možná dáme slovo panu Manservizimu a ještě jednou mu děkuji za jeho přítomnost. Velice děkuji, pane předsedo, za toto pozvání. Já si myslím, že budu velice stručný, ale chtěl bych vám eh, zejména poskytnout určitý rámec té situace, ve které se nacházíme a také první odpovědi ze strany komise. Především chci říci, že situace v Haiti, víte, že jsme já osobně a Peter Zwangl byli tam minulý týden a to byla velice dobrá příležitost, abychom si shrnuli situaci a jednak abychom mohli koordinovat tuto situaci společně s ostatními partnery. Takže abych byl stručný, tu situaci, s kterou jsme mohli skonstatovat, je to absolutně tragická katastrofa. Téměř jedna třetina města potopren zničena a obrovská obrovské množství přemístěných eh, lidí přímo ve městě, takže ta situace je opravdu velice obtížná. Ale zároveň je potřeba říct si, že pokud tato stránka věci byla velice medializována v tisku a v médiích, tak zároveň jsme se ocitli v zemi, kde obyvatelé hajťané jsou velice důstojní a snaží se ukazovat být silní, takže my jsme oceňovali tedy tu jejich vůli zorganizovat e, začátek dalšího ekonomického, společenského, sociálního života, jejich snahu aktivizovat se, aby podpořili e, obnovu takže není tady to jenom downside, ale je tady i velice pozitivní věc a to je tedy začátek uvědomování si eh, situace a zahájení tedy obnovy ze strany Haitianů. Druhá věc, eh, která není tak medializována, je, že ta situace není tak napjatá v těchto dnech, jak bychom si mohli myslet. Pochopitelně, když pomoc nepřichází, když chybí voda, chybí potraviny, tak samozřejmě jsou zde určitá napětí, ale když jsou zde dodávky, které jsou pravidelné, tak vidíme velice eh, jasně, že hajťané stojí ve frontách, eh, čekají na vodu, čekají na pomoc a není zde nějaký neklid. A dokonce i přítomnost policie a vojáků v některých místech je to, myslím, předimenzováno, eh, když se díváme na ty problémy. Takže to je tak trošku kontext. Je to tragédie, ale jsou zde i prvky, které nejsou tolik medializovány a které jsou důležité. Takže v tomto kontextu, a to je můj druhý bod, ta efektivita koordinace mezinárodní pomoci je skutečně zásadní, protože to je součást řešení poskytování této humanitární a naléhavé pomoci. Je potřeba, aby to bylo kontinuální, efektivní a aby eh, dosáhla svých příjemců. A je potřeba, aby to bylo koordinováno, aby zde nebyla ta obvyklá konkurence, když dochází ke krizi a aby to bylo opravdu dobře koordinováno zejména s OSN. Zatím to bylo velice dobře prezentováno tiskem a i ze strany některých partnerů, zejména amerických a kanadských. Zde byla velká účast, zejména ze strany MINUSTA, to znamená ze strany OSN, aby ta distribuce byla koordinována a aby ta pomoc dosáhla svých příjemců. Pochopitelně tato koordinace se mění, musí to být koordinace více ze strany OSN, jež umožní všem aby se na tuto koordinaci napojili, nejenom pokud je o humanitární pomoc a distribuci, ale zejména pokud je o tu další fázi, to je identifikaci eh, jednotlivých eh, středisek, abychom eh, ty přemístěné osoby mohli vybavit, protože to bude situace, která bude trvat déle a pak, a já zejména se zaměřím na tu část, která mě se týká, můj kolega bude hovořit o té humanitární části více, to jest, abychom mohli vést dialog s vládou a abychom mohli připravovat tu následující fázi, etapu, to jest obnova veřejných institucí, obnova veřejných úřadů, rekonstrukce, vlastně schopení se celé země kolem Potopres, protože je potřeba, aby zde byla vláda a aby se mohlo uvažovat o obnově a rekonstrukci. V tomto kontextu tedy ty první akce Evropské komise a Evropské unie se zaměřily na takové tři úrovně. První úroveň to je úroveň urgentní naléhavé humanitární pomoci. Peter o tom bude hovořit za chvíli. Ta druhá úroveň, což není taková dočasná sekvence, ale je to něco, co musí být vnímáno dlouhodobě je to je nehumanitární naléhavá pomoc. A to bylo především součástí diskusí s komisařem Digurtem a i s e, prezidentem Prevalem, předsedou vlády a tak dále. To je jak pomoci haitské vládě a haitskému státu, jak tedy Eh, se znovu stát tedy státem, který má vládu a který poskytuje služby. To znamená vybudování těch vládních a státních kapacit, to je součástí té první nehumanitární naléhavé pomoci. A na tomto základě, eh, jakožto náš politický závazek, komise oznámila 100 milionů euro, které velice rychle mohou být disponibilní aby mohly být na toto tedy věnovány. Ta třetí úroveň, ta je spíše střednědobá, to se týká obnovy a rekonstrukce v tom vlastním slova smyslu. Tato rekonstrukce, obnova bude probíhat v rámci konference v březnu, eh, v rámci konference v Montrealu, eh, jak to bylo naplánováno právě pondělí. Takže pro tyto dvě etapy máme připraveno 100 milionů eur pro tu nehumanitární okamžitou pomoc a 200 milionů pro rekonstrukci. Samozřejmě jsou ta čísla která jsou spíše indikativního politického rázu, ale samozřejmě vycházejí i z těch možností, které máme, zejména pokud je o těch 100 milionů. Těch 100 milionů vychází ze dvou finančních zdrojů. Ten první zdroj to je rozpočet, to je ten nástroj pro stabilitu, jenž by mohl být využit ve výši 20 milionů euro podle těch postupů v případě naléhavosti. A druhá složka je z Food Facility Request, která může být využita a která tedy bude použita této fázi naléhavé pomoci nehumanitárního rázu. Vše ostatní eh, pochází z reorientace eh, projektů 9. nebo 10. FED zejména pokud je 9. E a 10. EDF eh, to znamená, jakým způsobem tedy pomůžeme Haiti, abychom jim mohli pomoci zajistit to safety net, které byly zasaženy ekonomickou krizí. Částka, o které jsme již hovořili, to je z těch 30 milionů, které jsou k dispozici. Potom eh, envelope Eh, eh, asi přibližně 6 milionů z druhého EDF, které okamžitě mohou být mobilizovány a pak dva programy z devátého EDF, které teď probíhají a které jsou vlastně spojeny s touto situací. To je program pro posílení kvality základního vzdělávání, 5 milionů a něco, a pak program obnovy po krizi 33 milionů a něco. To všechno jsou tedy dva projekty, které již byly rozhodnuty a které mohou být přesměřovány. A všechno to dohromady tvoří tedy těch přibližně 100 milionů, které máme tedy okamžitě k dispozici a které jsou již částečně schváleny, ať už je to tedy z rozpočtu nebo z EDF, a které musí být reorientovány v souladu samozřejmě s dohodou s haitskými úřady. A proto tedy jsme zahájili tedy dialog s vládou a proto tedy pracujeme s vládou, abychom dospěli k přeorientování těchto zdrojů. V souvislosti s tím v neděli odjede mise, bude to asi deset expertů, eh, eh, jednak tedy experti Haiti, odletí eh, na Haiti, aby společně s vládou mohli vytipovat ty prioritní potřeby v této etapě pro zlepšení kapacity státní funkce. Například uvedu příklad, postavit administrativní eh, čtvrť, aby se v těchto jaksi eh, kancelářích mohly začít fungovat funkce státu. Pokud je třeba o těch 200 milionů pro obnovu a rekonstrukci, tak to bude zejména využití eh, peněz z 10. EDF a to jsou tedy potřeby, které jsou spojeny s obnovou a rekonstrukcí a eventuálně samozřejmě budeme muset diskutovat s partnery a eventuálně přijmeme tedy opatření, jak přeprogramovat a změnit ty jednotlivé eh, indikativní programy, pokud to bude nezbytné. Takže to je tak trošku obrázek toho, co bych vám mohl popsat na úvod, pane předsedo. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane generální řediteli. A teď pan Cengl. Děkuji vám, pane předsedo. Já se teď spustím do konkrétnějších věcí eh, toho, co probíhá konkrétně v terénu. Eh, ten fotografický snímek tady kolega předložil velmi dobře a eh, podle našeho názoru je situace klidná, ale dosti nestabilní. Uvedu jeden příklad. Počet osob bez přístřeší je více než 250 tisíc lidí v Port-au-Prince a to nehovořím o dalších městech, kde je třeba připočíst další vysoká čísla. Tyto osoby jsou teď venku na takových nahodilých eh, místech jsou vystaveni eh, nepřízní počasí, i když teď eh, neprší v Port-au-Prince, ale jakmile dojde k nějakému liáku, pak eh, bude okamžitě situace katastrofická. To reagují na to, co bylo řečeno. Je opravdu velice důležité, aby eh, haitské orgány co nejrychleji rozhodly, kde budou eh, centra pro ubytování těchto lidí, aby okamžitě všechno začalo fungovat a definovalo se, jak se připraví terén, jaký typ stanů, jaký typ minimálního zdravotnického zázemí a podobně. <clears throat> hygienického zázemí také. Čili tady nám čas běží a je třeba co nejrychleji reagovat. Jak víte, v humanitární oblasti eh, komise dala k dispozici 30 milionů. 30 eh, milionů eur eh, podle humanitárních standardů. Vím, že v tomto výboru vy zacházíte s mnohem vyššími čísly, čili 30 milionů eur, to je opravdu malá suma, která se rozkládá na tři složky. Za prvé humanitární program, který probíhá přímo v Haiti za zhruba 20 milionů eur v období roku 2009 a 10. A proč tedy tento program Haiti? No, nejenom, že Haiti postihly cyklony eh, v minulém roce, které způsobily velké škody a také eh, mnoho lidí připravili o přístřeší, ale navíc Haiti je velice slabý stát. Je to stát, který má strukturální problémy a velké humanitární problémy, jako například eh, podvyživenost dětí, otázka zásobování pitnou vodou a proto ECHO již v terénu působí určitou dobu. 8 milionů to je stabilizace eh, humanitární. Jakmile eh, jsme se dozvěděli o zemětřesení, eh, tak jsme uvolnili to maximum, co bylo možné během 24 hodin, to je 3 miliony. A ještě bych uvedl také příklady, co s těmito penězi děláme. Například 300 tisíc eur z těchto 3 milionů jsme dali Médecins du Monde. Ti s těmito penězi eh, financují polní nemocnici v rámci univerzitního areálu v Port-au-Prince. To je velký příspěvek. Díky tomu se jim podaří ošetřit asi 15 tisíc pacientů. Další věc, která je malá, malý obnos, ale velký přínos, a na tom pracujeme už několik let s nevládními organizacemi, a to je eh, Telekom bez hranic. Telekom bez hranic dělá dvě velice důležité věci. Eh, v rámci humanitárního uzlu, který je na letišti, organizují eh, internetové připojení které umožňuje všem humanitárním pracovníkům v terénu být napojeni, komunikovat. Také ve městě instalují telefonní zařízení, které umožňují eh, přeživším zatelefonovat si. Každý má právo na tři minuty, aby zavolal eh, jedné osobě, kterou si sám zvolí a informoval tuto osobu o situaci v rodině. To je 60 tisíc eur dohromady, abych vám ukázala, o jaké obnosy tady jde. Samozřejmě také z oblasti civilní ochrany i v humanitární oblasti dáváme k dispozici pitnou vodu, což je nesmírně důležité. A ještě jedna poznámka, eh, která se týká toho humanitárního eh, eh, aspektu. Možná, že vás překvapí. Eh, schazování letadly. Eh, to, to tedy neděláme. To je vlastně eh, až ta poslední věc, když už nic jiného není možné. Máme Eh, v takových případech zkušenosti, že eh, často dochází ke zraněním, často se lidé neschovají, když padají ty balíky a pak dochází k takovému zmatku, eh, který vám nechci ani vůbec popisovat, kdy se lidé vrhají, aby byli první, aby se první dostali k těm svrženým bandíčkům. Čili schazování letadly, to je opravdu to poslední, ať už na venkově nebo v Port-au-Prince. Považujeme to za nevhodné a jak řekl kolega, to, co se v Port-au-Prince nejvíce vidí, kromě kromě takových základních místních tržišť, tak si je vidět, jak lidé disciplinovaně stojí ve frontě a čekají na eh, zásobování. Takový je obrázek z terénu. A teď trošku něco ještě z rozpočtového hlediska. Dvě věci které ukazují, jak postupujeme, když programujeme 800 milionů, což je eh, rozpočet DG Echo. Zhruba 80 programujeme eh, na velké krize, které znáte, Kongo, Čad, Darfur, Afganistán, eh, OPT. Na to jde 80 našich zdrojů. A pak ještě také přípravné operace, v případě eh, katastrof, totiž eh, důležité je v případě katastrofy eh, umožnit lidem, aby bylo řečeno, co je třeba udělat hned a pak komunikovat informace. Zbývá nám tedy k prvnímu lednu, začínáme rok, zhruba 160 milionů, které ještě nejsou ničemu přiděleny. A z těchto 160 milionů bereme peníze, které potřebujeme okamžitě pro Haiti. Já to říkám proto, že normálně těch 20% nám umožňuje přiměřeně pokrýt víceméně standardní rok eh, s těmi různými cyklony a dalšími jinými katastrofami. Já dnes tedy nepřicházím mezi vás, abych vás žádal o peníze, ale chci říci, že z těchto 160 milionů už 20 milionů bylo spotřebováno. A když dovolíte takový hrubý odhad, tak bych řekl, že nám to pomůže pokrýt potřeby zhruba na dva měsíce. Když tedy půjde o stavění stanů, vytváření eh, center na ubytování, eh, tady já teď nechci ještě uvádět nějaké číslo, protože by to nemělo smysl. Eh, budeme poté mít eh, misi, která posoudí potřeby a na základě tohoto posouzení potřeb eh, pak teprve sdělíme konkrétní číslo. A druhý bod, na který chci upozornit, to je problém, který sice není dramatický, ale bylo by dobré na něj časem řešení najít. Jak víte, je tady otázka dávání zdrojů k dispozici i ze strany členských států v našem rozpočtovém mechanismu nemáme mechanismus, který by nám umožnil tyto prostředky eh, schromažďovat. To samozřejmě dnes ani zítra na to řešení nenajdeme, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom o tom začali přemýšlet a eh, řekli si, jak by to bylo možné, protože mezi tím orgány, členské státy, které mají finanční zdroje, které nemohou použít sami, protože třeba nemají lidské zdroje k tomu, je dávají OSN. Já s tím nemám problém, ale velice často se apeluje, že je třeba prosadit eh, image EU a tady by možná byla také příležitost, jak toto zohlednit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane generální řediteli, za tento velmi přesný popis a za celou řadu informací o situaci i o tom, co už se udělalo. Spravodaj na rozpočet 2010 chtěl by vystoupit v této fázi? Pan Šurian? Ne. Zdá se, že ne, zatím alespoň ne. Tak Gören Fern. Děkuji vám za tuto důkladnou prezentaci. Dostali jsme hodně užitečných informací, ale mám ještě několik otázek. Za prvé jsou to obecné otázky. Jaké zkušenosti jste udělali, i když je na ně samozřejmě ještě brzy, ale bylo by dobré se dozvědět, že skutečně jsme dostatečně akceschopní tak, aby proces rozhodování vedl k výsledkům, protože v médiích čteme, že došlo k velké kritice mezinárodního společenství. Kritizuje se, že celá reakce mezinárodního společenství nebyla včasná, nebyla koordinovaná a mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy a jak vypadá image EU. Vy jste tady hovořil o profilu EU a tady je, jsou ještě poskytovány zdroje ze strany členských států mimo pomoc z EU. Takže můžete nám něco říci o imidži EU a členských států a můžete nám něco také říci o koordinaci mezi EU a členskými státy. Před pěti lety byla katastrofa tsunami a tady se také kritizovala nedostatečná koordinace například na straně členských států. A mě by zajímalo, zdali toto se zlepšilo. A dále ještě k číslům. To, co vy jste doposud řekl, tak chápu tak, tak e, současné zdroje čerpáte ze stávajícího rozpočtu. A mě by zajímalo, zdali předpokládáte ještě další nové zdroje v budoucnosti, které by vyžadovaly větší transfery a nebo také opravný rozpočet. Můžete dnes něco k tomuto říci, jak to bude vypadat v budoucích měsících? Děkuji vám, eh, Raymond Berger. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za informaci ze strany komise a připojuji se k předředníkovi. Pan Zangl hovořil o důležitém tématu. Vždy když dojde k katastrofám, tak vždy provádíme analýzy minulých katastrof a říkáme si, zdali nyní to děláme lépe, zdali nedochází ke vzájemné k rivalitě mezi jednotlivými eh, záchrannými organizacemi a také jednotlivými státy. Takže já se domnívám, že opravdu jedna věc je velice důležitá a to je rychlé jednání. A my také víme, že katastrofy takovýchto rozměrů vy žadují rychlou reakci, ale vždy je člověk určitým způsobem zaskočen, protože na takto velkou katastrofu nemůžete být nikdy stoprocentně připraven. A nyní se mluvilo o tom, že v březnu má být zorganizována konference dárců a proto musí být ještě odhadnuto, co Evropská unie bude muset nebo chtít ještě podniknout. A já bych rád dostal ujištění dnes od Evropské komise, že před konferencí se bude také hovořit s jednotlivými výbory Evropského parlamentu, tak jak to dříve dělala paní Ferrero-Waldner v souvislosti s Palestinou, tak abychom si také uvědomili, jaké jsou priority, jaké jsou odhady prostředků, tak abychom se opět nedostali do rozpočtových potíží, jak bohužel k tomu došlo například u potravinového programu. Takže toto je velice důležité, abychom na této konferenci mohli říci, ne, že již jsme se předem na něčem dohodli, ale stanovili jsme si určitou orientaci, která nám usnadní udělat určité mezinárodní sliby A nyní jsem také viděl, že v tabulce jste vzali například také z potravinového programu 5,6 a nyní jsem z médií slyšela, nevím, zda je to pravda, že bylo také řečeno, že vzhledem k této situaci bu, budou potřebovat asi 2 miliony lidí potravinovou pomoc ze strany mezinárodního společenství. A s tím souvisí otázka, jak to vypadá s současným prováděním tohoto nástroje pro potraviny a jak to vypadá s ostatními programy, například v rámci OSN. Mne by zajímalo, zdali další organizace mají také k dispozici další zdroje, anebo zdali tyto zdroje jsou již pryč a vyčerpány. A je jasné, vy jste hovořil o tom, že je třeba budovat další kapacity, ale základní humanitární e, pomoc, je, to je především voda, potraviny a tak dále. A proto by mě zajímalo, zdali máme ještě další zdroje v této oblasti, které můžeme v budoucnosti využít. Děkuji, Reimere, pan Bokros. Just, uh, two short... Dvaje krátké otázky. Mnoho lidí již hovořilo o nutnosti koordinace a já se tedy ptám, jak se koordinují záchranné akce s Američany, protože mně se zdá, že Američané vzali, převzali vedení této akce nejenom kvůli geografické blízkosti, ale také kvůli vojenské moci, kterou mají v této oblasti. Takže mi mě zajímalo, jak je koordinovaná činnost mezi Evropany a Američany. A druhá otázka, možná, že je předčasná, ale já tady vidím položku pro pokrizové záležitosti a já si tedy říkám, že tady myslíte především také na ekonomickou rekonstrukci a to by mohlo být také životně důležité pro celou haitskou ekonomiku. A děkuji vám za zodpovězení těchto otázek a chci vám říct, že vaše činnost je opravdu skvělá v této oblasti. Merci. Děkuji vám, Sidonia. Eh, Chciałam podziękować obu panom za eh, prezentację. Chtěla bych poděkovat představitelům komise za všechny tyto informace. Jak všichni víme, tragédie na Haiti eh, nás silně ovlivnila, ovlivnila všechny občany, obrovsky na ně zapůsobila a stále na to myslíme a samozřejmě přemýšlíme také o tom, co bude probíhat nyní, protože eh, časový faktor je velice důležitý Ehm, a bude po zapotřebí bez zesporu poskytovat pomoc ještě po dost dlouhou dobu. My si uvědomujeme utrpení, eh, jaké utrpení prožívá eh, tato populace. A mám jednu otázku. Jak eh, počítáte naplánovat si práci, aby bylo možné využít prostředky, které máme k dispozici a Eh, aby všechny eh, finance, které jsme eh, mobilizovali během konference i později, byly náležitě využity. Otázka se soustředuje na dva konkrétní body. Jak probíhá pomoc EU in situ? To znamená, jak můžeme využít náležitě těchto prostředků, jak spolupracuje EU eh, e například s OSN nebo s nevládními organizacemi, které tam působí přímo v terénu a které mohou také poskytovat pomoc existuje tedy aktivní mise EU na Haiti, já vím, ale chtěla bych vědět, zda stačí, zda je dostatečná, zda eh, může poskytnout veškerou tu pomoc, která je v terénu zapotřebí. A druhá otázka se trochu podobá tomu, co řekli řečníci přede mnou. Jak vidíte rozpočtové potřeby, které se projeví zejména e, v oblasti rozpočtového výboru. Jaké potřeby se objeví letos a také v dalších letech? Je to možné odhadnout již nyní a je možné říci, jaké budou potřeby v nejbližších letech. Pakliže to ještě nejste schopni říci nyní, kdy budete moci dát první odhady potřeb? Děkuji. Velice děkuji, Sidonia. Isabel Durand, prosím. Velice děkuji. Já chci ještě přidat k těm otázkám svých kolegů, pokud jde koordinační aspekty, jeden dotaz takový prospektivnější, pokud jde o tu pomoc na lehovosti v těch úplně prvních dnech. Jak reagujete na návrh rady zorganizovat takovou sílu typy, typu EUFAS nebo Evropské koordinace, pokud jde o koordinaci té naléhavé pomoci v prvních dnech, to znamená Eh, záchrana životů v těch prvních hodinách a dnech jež následovaly této tragedii, než to, co jsme viděli, taková rozptýlená pomoc eh, od různých zemí, kde každá země tam posílala svoje týmy v dosti velkém zmatku a tady přece jde o dny a hodiny. Pochopitelně koordinace nesmí vést k tomu, že by se ztrácel čas. Takže se táží, o pokud jde o takovou tu evropskou eh, pomoc EUFAST a jestli máte nějaké rozpočtové odhady, zda by bylo možné vytvořit takovou nezávislou sílu, nezávisle na tom, jaké budou další prostředky, dárcovská konference a tak dále. Děkuji, Izabelo. Pan Lavír. volevo domanda Chtěl jsem také položit jednu otázku, abych pochopil, do jaké míry jsou rozpočtové akce v této krizové situaci užitečné. My máme zdroje pro humanitární pomoc a je důležité, abychom poskytli přímou pomoc mě by zajímalo, zda ty rozpočtové prostředky jsou proto využívány a pokud nejsou využity, zdali mohou být použity na jiné účely. Takže mě by zajímalo, zdali tyto finanční prostředky jsou konkrétně využívány, nebo zdali je můžeme využít i jinde. Například na stažení produktů. Děkuji, paní Virtman. Um, Děkuji. Konkrétně se hovořilo o dvou měsících, kde se dá hodně dosáhnout. A mě by zajímalo, co se stane po těchto dvou měsících. Zdali během dvou měsíců dosáhneme jisté stability a jak se bude pomáhat lidem na Haiti potom. A já vím, že neustále dochází ke katastrofám, ale mě by zajímalo, zdali hodláme vytvořit určitou rozpočtovou položku pro budoucí katastrofy, tak abychom nemuseli neustále dělat nějaké veletoče pro získání finančních prostředků. Děkuji. Ja, Dank, Frau Děkuji paní Vertman Laszlo. Köszönöm a szót. Először én azt szeretném mondani, hogy nem csak az volt nagy... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že bylo velice užitečné, že jsme dostali celkový přehled o situaci v současné době. Děkuji vám za to. Evropská unie se maximálně snažila koordinovat situaci. Nejsou to takové roztříštěné, fragmentární um, situace a víme, že je zapotřebí eh, koordinovat také podporu, pomoc a posteriori. Myslím si, že tentokrát probíhají opravdu velmi vyvážené a velmi dobře koordinované eh, akce a 33 milionů, 330 milionů, které byly eh, uvolněny nebo budou ještě dále uvolněny eh, prostřednictvím EU, reagují na okamžité potřeby. A tato suma bude tedy k dispozici a nebude zatěžovat rozpočet dalších let. V každém případě si myslím, že je zapotřebí i nadále konat a rychle přijímat rozhodnutí. Současně si také myslím, že bychom neměli kritizovat eh, přijatá opatření. Naopak, měli bychom jim vyjádřit eh, podporu, měli bychom vyjádřit podporu Evropské komisi. Myslím, že všechno, co bylo učiněno, bylo pozitivní. Již se konalo, um, už se konal akt vyjádření soustrasti Zmobilizovali jsme maximální prostředky a tato mobilizace nebude ještě stačit, bude zapotřebí dále postupovat a my musíme podpořit komisi, aby dále postupovala, dále poskytovala pomoc podle možností a hlavně podle potřeb. Jakožto eh, odpovědný eh, činitel za rozpočet 2010 jsem připraven na případné změny, na převody budou-li eh, se projevovat nové potřeby, v tom případě Evropská unie musí vyjádřit svou solidaritu a poskytnout eh, pomoc lidem, kteří přežili tuto katastrofu. Protože Evropa představuje velkou hodnotu a velké bohatství. Děkuji. Děkuji a nyní jsem již ukončila seznam řečníků, ale ještě jsem tam někoho přidala a nyní Robert. Grazie, solo per esprimere... Velice děkuji. Já bych eh, jenom chtěl říci, že jsem skutečně velice potěšen tím, jak byly mobilizovány finanční prostředky ze strany Evropské komise. A zároveň jsem i znepokojen tím, jak pomalu komise eh, realizovala ten společný mechanismus eh, civilní ochrany, nehledě na zprávu Barniera, nehledně na sdělení z roku 2008, nehledně na studie DG Echon, eh, Envy eh, z listopadu minulého roku. To všechno vlastně ukazuje, že je potřeba posílit to centrum dohledu nad uskutečňováním těch společných eh, evropských kapacit. A také je to nyní zakotveno ve smlouvách, to znamená, jakým způsobem lépe zajistit civilní ochranu. A myslím si, že to všechno snižuje tu koordinační kapacitu Evropské unie a její úsilí. Pochopitelně to, že eh, budeme spolupracovat eh, s OSN, civilní ochrana a veškerá ta pomoc i s tou vojenskou složkou, tak jak to bylo rozhodnuto včera v radě. To znamená posílení a rozvoj finančních prostředků eh, vůči Haiti je naprostá nezbytnost a pokud je o rozpočet, je potřeba tyto kapacity posílit nezávisle na dalších eh, kapitolách této problematiky. Je potřeba, abychom přijali rozhodná opatření v oblasti těch závazků, jak nám to stanoví smlouvy. Zejména nejde jenom o to, abychom rozptilovali národní pomoc, Naopak je potřeba, aby zde bylo skutečné společné středisko, jež bude dohlížet nad vším a jež bude mít mnohem koherentnější vlastně řetězení té pomoci v nejrůznějších fázích. A to umožní abychom lépe mohli brát v úvahu jednotlivé cíle, které potřebujeme dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že nyní všichni kolegové už mohli sdělit své připomínky a poznámky. Byla položena celá řada otázek, takže já nyní požádám komisi, aby odpověděla na ty otázky. Pan Single. Možná děkuji jedno slovo vysvětlení k tomu, co se teď děje přímo v terénu, v těch hodinách, které následují okamžitě po zemětřesení. Zemětřesení eh, se k tomu došlo 12. ledna, jak víte. Jak víte, kanceláře, ve kterých byla delegace, stejně tak i kanceláře ECHA v Port-au-Prince nebyly úplně zničeny, ale byly tak poškozeny, že jsou nepoužitelné zaměstnanci, buď někteří, kteří byli členy delegace, víte, zahynuli, jiní byli rychle evakuováni. <clears throat> Přesto, přeze všechno, okamžitě hned 13. ledna pracovní kapacita ECHO eh, existovala přímo v terénu a to v, eh, na místě letiště a hned 14. ledna evropští experti, eh, pokud je o civilní ochranu dorazili na místo, takže tady nebylo žádné spoždění, pokud je o fungování a pokud je tedy o tu prvotní odpověď. To si myslím, že je velice důležitý bod. Informace ještě možná další z terénu, která je důležité, aby jsme se dostali do pod oprén, jsou pouze tři možnosti. Letiště, nebo přístav, a nebo silnice ze San Domingo. Je to velice jednoduché. Víte, že letiště okamžitě nefungovalo Letiště tedy nefungovalo po zemětřesení a pouze díky tedy zásahu Američanů funkčnost letiště byla obnovena. A víte, že e, přístav funguje omezeně teprve poslední dva, tři dny. Silnice ze Sandomeng má velice omezené kapacity, takže ty možnosti dojet do Potopres technicky byly velice obtížné. Druhá věc možná trošku takový background bych vám poskytl. Haiti, jak víte, je stát, který je velice málo strukturován. Důkaz je tady mise OSN již dlouhá léta, která pomáhá haitským úřadům, pokud je o fungování státu. Víte, že Eh, Minusta, i tato tedy eh, síla OSN byla velice zasažena zemětřesením od té nejnižší až po tu nejvyšší úroveň. Takže v takovéto katastrofě tradičně ta první odpověď přichází od místních úřadů. A než tedy ta mezinárodní pomoc dorazí na místo, jsou zde dva, tři dny, které eh, jsou potřebné pro zajištění přepravy a pro to minimum koordinace, aby se vědělo, kdo dorazí jako první. Nezapomínejme tedy, že v rámci Haiti Sýrii, tato první vlna odpovědi přímo na místě, ta vlastně de facto neexistovala. A když ztratíte dva dny v takovéto katastrofě, je naprosto nemožné to dohnat. Takže toto samozřejmě si musíme uvědomovat, že ty podmínky, to je zemětřesení, takovéto neuvěřitelné, neočekávané síly a zároveň i situace v terénu obtížná, náročná, takže ve vztahu k tomu ta expertíza, koordinace, což je samozřejmě to nejdůležitější, byla na místě ve 24 hodinách, což si myslím, že je tedy výkon obrovský. A pokud budete mít příležitost tam je, tak já vám doporučuji, abyste se se podívali, v jakých podmínkách pracují lidé hned vedle přistávací dráhy na letišti. Jsou to velice těžké podmínky, samozřejmě mnohem méně obtížné než podmínky lidí, kteří jsou přímo v terénu, ale v takovýchto podmínkách tedy se pracuje. Pokud je o koordinaci, ano, samozřejmě, vždycky se musí dělat to lépe. Nechci říct, že je to dokonalé. Je tady několik koordinací, které je potřeba vzít v úvahu. Nejdříve koordinace mezi Evropany. Mohu říci, že funguje dobře. Samozřejmě může vždycky fungovat lépe, ale funguje dobře ať už je to mezi komisí a členskými státy, tak i mezi jednotlivými útvary komise, to znamená civilní ochrana jedné straně, humanitární pomoc na straně druhé. Ať už na místě nebo zde v Bruselu, tyto dvě součásti té prvotní pomoci jsou neustále v kontaktu a nemám žádné informace o nějakých velkých incidentech. MIG, který koordinuje zde přímo v Bruselu s členskými státy, funguje i jako švýcarské hodinky. Stejně tak pokud jde o humanitární pomoc, koordinace mezi tím, co dělá komise a členské státy, to se dělá naprosto rutině. Máme informační systémy, které se neustále doplňují a humanitární svět to je relativně malý smět. Všichni se znají, všichni klidně si zavolají telefonicky, aby reagovali a aby společně pracovali. Takže to jsem jenom chtěl zmínit, jenom pokud je o čísla, Evropská unie ze strany evropského rozpočtu, civilní ochrana a humanitární pomoc, komise členské státy, je to číslo přibližně 195 milionů teď, k dnešnímu dni. To je tedy reakce přímo v terénu, koordinace v terénu, Všichni vědí, že to je velice obtížné a že minusta má část policejní, vojenskou a civilní a to není samozřejmě tajemství pro někoho, že ta vojenská a policejní část je více tedy jaksi eh, medializována než ta část civilní, která má na starosti humanitární pomoc. A z tohoto důvodu my, jakožto Evropané, koordinovaně a konsistentně tlačíme na to, aby ta část humanitární a civilní ze strany Minusta byla také vnímána jako důležitější. To se dělá přímo tedy na úrovni fungování v terénu. Vězme, že po tsunami došlo k reformě humanitární pomoci. Teď je to děláno podle klastrů, které fungují přímo na místě. Takže když jdete třeba na klaster Shelta, který připravuje ta střediska pro ubytování, budete ohromeni, do jakého detailu a přesnosti jde ta práce koordinace protože to, jak bych řekl, tedy je důležité pro ten background fungování na té operativní úrovni. Teď pokud jde o rozhodnutí regulační a finanční. Na jedné straně víme, že když dojde k takovémuto zemětřesení, tak ta, eh, ten čas, eh, kdy je zaznamenáno zemětřesení, vlastně je i časem, kdy my můžeme začít eh, intervenovat. To znamená, i když já v DG Echo mám právo zahájit toto a poskytnout až 3 miliony v takovýchto nalevách případech je potřeba mít 24 hodin na to, aby se to uskutečnilo. Ale tyto finanční nástroje mi umožňují financovat veškeré takovéto pomoci od momentu, kdy došlo k zemětřesení. Takže tady není žádné přerušení. Zároveň, jak fungujeme tedy? To je důležitá otázka. My nefungujeme eh, k, eh, vůči haitskému státu. Ne, my pracujeme přímo s partnery a naši partneři to je 186 nevládních organizací, které jsou součástí Červeného kříže a OSN, se kterými máme rámcové smlouvy a tyto kontrakty nám umožňují přímo fungovat s nimi. Takže jakmile to finanční rozhodnutí, eh, jsou podepsány smlouvy a kontrakty s nevládními organizacemi, které se připravují, protože oni vědí, kdy došlo k zemětřesení a že budou mít minimálně k dispozici od nás 3 miliony, jak v terénu, tak i v centru komunikace co začíná fungovat. Oni mají své speciality. Uvedu příklad, pane předsedo. Například španělský Červený kříž, který je v San Domingu, má spolupráci už dlouhého data s námi, pokud je o výrobu pitné vody. Takže je naprosto normální, že v tom rozhodnutí ohledně třech milionů jde čas tomuto Červenému kříži, který okamžitě se přesí, přenosene do Port-au-Prince, aby začali e, vyrábět pitnou vodu. A dovolte ještě jeden komentář, pokud je o výjimku ohledně financí v takovýchto humanitárních projektech. Jakmile skončí ta pomoc, ty nevládní organizace si ponechají veškeré vybavení, aby ho mohli používat následovně. Takže například Červený kříž ze Španělska využívají vlastně vybavení, které koupili již před deseti lety v rámci jiné humanitární pomoci. Takže to jsou lidé, kteří využívají finance velice pečlivě a dbají na to. Takže abyste měli tedy eh, obrázek o tom, jak to funguje. Teď ještě dvě nebo tři eh, další doplnění, pokud je o dodatečné financování a ještě pokud je o naše hodnocení IFAS a tak dále. Takže IFAS, kdybychom ho měli, bylo by to výborné. Samozřejmě Nevím, kolik času bude potřeba eventuálně, aby se o tom rozhodlo, ale zároveň ty koordinační mechanismy, pokud je o civilní ochranu, ty nám umožňují rozumně vlastně tedy pokrýt tu neexistenci e-fastu. Samozřejmě bylo by to s e-fastem jednodušší, ale není to nějaký závažný handicap to, že to nemáte. Tady si myslím, že MIG velice dobře sehrává svoji úlohu. Pokud jde o další rozpočtové potřeby, jako jsem říkal před chvílí, v určitém okamžiku samozřejmě my nezastavíme to všechno za dva měsíce a kolega samozřejmě může pohovořit ještě o tom střednědobém výhledu, o food facility. Food facility normálně neslouží k tomu, aby se poskytovala potravinová pomoc. Já samozřejmě vím, že za dva měsíce bude potřeba, abych předložil komisaři návrh prodloužení toho, abychom mohli financovat výstavbu stanových městeček a abychom i dále mohli pokračovat v potravinové pomoci. Já samozřejmě to vím, ale nechtějte po mně čísla slyšet dnes. Mohu dát pouze jenom taková dva náznaky a zde jsem doufám pod kontrolou rozpočtu. To první, že se obrátíme na náhavou pomoc, tedy na tu rezervu. My pravidelně velice konstruktivně spolupracujeme s DG rozpočtu a já také velice děkuji vašemu výboru za to, jak eh, rychle dáváte nám eh, k dispozici dodatečné prostředky, pokud je potřebujeme a samozřejmě bude také záležet na vás, aby abychom věděli, že ta humanitární pomoc pro Haiti bude asi důležitější než jiné humanitární pomoci. Ale to je až v další etapě. Já tak za dva nebo za tři týdny budu mít samozřejmě přesnější obrázek o tom, jaké jsou ty rozumné potřeby pro Haiti, dejme tomu až do konce kalendářního roku. Pak se spojím s DG eh, rozpočet, abychom identifikovali ty nejlepší možné odpovědi. Takže mm, doufám, že jsem odpověděl na eh, základní, co bylo položeno ve vašich otázkách. A ještě, ano, možná jeden bod, pokud jde o bod pana Bokrose, pokud jde o koordinaci se Spojenými státy. Jsou zde obtíže, to víte všichni, oni spontánně nechtějí, jak si se podřídit koordinaci OSN, ale zároveň pokud je o to intervenování v tom velice krátkém okamžiku, to znamená pomoc lidem a tak dále, záchrana a podobně, zde funguje mechanismus na místě, které se jmenuje OSAC, On-Site Coordination eh, Center, který tedy zajišťuje tu nezbytnou koordinaci na úrovni těch týmů první pomoci, které dorazily jako první, aby pomohly eh, vlastně lidem, kteří se ocitli v troskách a samozřejmě v tomto ohledu tady žádné velké stížnosti nemáme. Děkuji, pane předsedo. Hmm, děkuji vám, pane generální řediteli, za eh, přesné odpovědi. Ano, prosím. Děkuji, já bych jenom chtěl doplnit to, co řekl pan kolega. Eh, jsou ještě tři základní otázky. Otázka rychlosti, koordinace a další následná činnost. Pokud je o tu rychlost eh, nad eh, čistě humanitární okamžitou věc, to, co pak bude připravovat rekonstrukci 100 milionů, o kterých jsem hovořil, to jsou částky, které jsou v současné době k dispozici. Můžeme zmačknout tlačítko a je již připravená dohoda s haitskými orgány takže to je otázka opravdu rozhodnout, kdy už to bude eh, vhodné. Také jsou zde ještě další možné podpory rozpočtu ze strany členských států, což by dále eh, věci urychlilo, když se tedy objeví eh, podmínky. Mise, která bude probíhat koncem týdne, bude právě stanovovat tyto podmínky. Za druhé, naléhavé postupy, tak jak to stanovuje dohoda z Kotonu, Tady je otázka také uzavírání eh, rychlých eh, smluv, eh, aby bylo možné postoupit k okamžité rekonstrukci. V rámci rychlosti také není pouze rychlost, jak se uvolní prostředky, ale také rychlost plánování toho, co bude probíhat poté. Jeden z omylů, který se často děje, je, že se lidé soustředí na okamžitou pomoc, ale tady jde o situaci, která bude do, usté, do určité doby trvat a nebude to eh, na, na, nahrazeno okamžitě eh, konání místní vlády. Čili je zapotřebí již nyní rozhodnout, eh, již nyní naplánovat, již nyní financovat. A právě z toho důvodu musíme hledět trošku dále, než jen čistě humanitárně okamžitá pomoc. A tady také je těch 100 milionů. Za druhé, koordinace. Jedna otázka se týkala členských států, ale nad rámec o čistě humanitární pomoci zatím ještě nemáme eh, čísla. Eh, nezůstaneme nečinní. Zmobilizovali jsme mm, rozvojové eh, orgány v různých členských státech a požádali je o dvě věci. Eh, za prvé vědět eh, zhruba, jaké objemy jsou naprogramovány a mohou být použity a za druhé, jaké jsou oblasti specializace, aby bylo možné si udělat dělbu práce. To je také problém, a že aby, aby všichni nedělali to tež. A my jsme se pokusili již na tom pracovat, eh, diskutujeme o dvou příležitostí zde v Bruselu 8. a 9. se bude konat eh, jednání ředitelů a dále neformální jednání ministrů pro rozvou pomoc 17. Eh, a 18. Mm, února v La Granja za španělského předsednictví. To jsou dvě takové eh, dva takové termíny, kdy bude o tomto jednáno a bude se projednávat také dělba práce. Otázka koordinace s dalšími aktéry. To si myslím, že to budeme připravovat eh, před eh, březnovou konferencí. Eh, ostatně již máme určitý formát. Američané, Kanaďané, ano, zajisté, ale chci zdůraznit, že i další latinoamerické země například sehrávají důležitou úlohu. Konkrétně Brazílie se velice angažuje ale také Dominikánská republika. A myslím, že jim musíme politicky poděkovat, protože vyvíjejí obrovské úsilí. Eh, například 24 eh, hodin denně funguje silniční spojení, neprojevují se tam zácpy. To je velice důležité. To je koordinace, která se netýká pouze finančních aspektů, ale také dalších prostředků. Poslední bod, čísla. Pokud o rekonstrukci, na to ještě příliš brzy. To ještě teď eh, Eh, nemůžeme říci, budeme eh, spolupracovat eh, s PNUD, se Světovou bankou a v dalších týdnech na tom budeme pracovat. Teprve poté bude možné předložit odhady. To teď nemohu říci a nemohu ani říci, zda bude zapotřebí dalších prostředků, než které máme k dispozici v EDF. To opravdu upřímně řečeno teď ještě říci nemohu. Mohu říci, že pokud je o Food Facility, tak um, uh, jsem uh, citoval tu část, která neslouží k potravinovému programu. To je částka, která ještě nevyčerpána, protože byla nad rámec FAO. A bude to přeorientováno mezi jiným samozřejmě, aby bylo možné poskytnout pomoc. Podpora hospodářské obnovy. Tak tady samozřejmě budou také využívány prostředky je již nyní třeba připravovat budoucnost a e, je třeba již nyní v době humanitární pomoci přemýšlet o tom, jak budeme dále poskytovat pomoc, ale čísla opět by byla příliš e, e, nahodilá. A ještě jednou osobní věc, možná vás to překvapí. V březnu budou určitě velké hlášky velkých částek a všechny politické strany se budou snažit, aby se to projevilo v konkrétních činech. Eh, myslím, že bude zapotřebí peníze pak až ve střednědobém eh, eh, výhledu. Moc krát už jsme byli svědky toho, že se některé věci nahlásily a pak se na to tak trošku pozapomnělo. A poslední bod. Také to byla jedna otázka komisař De Gucht a komisař nominovaný Pibalks by chtěli také postupovat v partnerství s Evropským parlamentem. Jakýkoliv parlamentní výbor, který by se chtěl podílet na dialogu, na informacích, tak v každém případě může být ujištěn, že jsme připraveni a že tady bude maximální transparentnost, maximální politická podpora, protože víme, že to bude trvat určitou dobu. Známe Haiti, problémy tam byly už předtím, teď se to ještě velmi zhoršilo, takže určitě politický dialog s parlamentem bude součástí naší reakce. Děkuji. Très bien, merci beaucoup. Děkuji, pane eh, generální řediteli, ostatně děkuji vám oběma. Děkuji vám, že jste se zúčastnili jednání a eh, odpověděli na otázky. Eh, jistě vidíte, že Evropský parlament obecně vzato a náš výbor konkrétně v takovéto záležitosti má maximální snahu vám pomoci. Ne, abychom zpomalovali eh, postupy. Naopak, chceme se ujistit, že bude všechno postupovat rychle. A jestliže jsou tady určité eh, eh, zvyky nebo určité postupy, které by bylo vhodné změnit, aby bylo všechno účinnější, určitě se o to přičiníme. Chtěl bych také ještě říci v reakci na to, jak rychle či pomalé jsou postupy. Chci tedy říci, že pokud jde o food facility, jsme velmi rádi, že tam jsou peníze a že bude možné je použít pro ty nešťastné hajťany. A současně, vzhledem k tomu, že do jisté míry pomalu postupuje tento postup, Chci eh, připomenout, že to původně byla velkorysá myšlenka předsedy Baroza, již před dvěma lety měl tento nápad, aby pomohl zemědělcům chudých zemí, zejména afrických zemí, na které dolehlo zvyšování cen eh, ropy, zvyšování cen eh, osiv a aby bylo možné jim zajistit přípravu další úrody. To bylo jaro 2008. V době, kdy předseda Barroso vyjádřil tuto myšlenku a pak procházelo to všemi těmi postupy v radě i v parlamentu a po dvou letech stále ještě tady jsou peníze právě kvůli tomu, že to šlo tak pomalu. Samozřejmě mezi tím se eh, hospodářské podmínky změnily a zemědělci eh, mohli zajistit osiva i úrodu. Ale můžeme z toho také vyvodit určité poučení z těchto programů které jsou velkorysé, štědré, které jsou vyhlášeny ve vhodný okamžik, ale nejsou vždy naplněny v těch potřebných termínech. Máte pravdu, pane generální ředitele, když říkáte, že velmi často eh, vysocí představitelé, včetně evropských, eh, pod dojmem eh, velkých emocí vyhlašují velké částky, ale pak po určité době už je velice těžké ty peníze najít. Proto my v rozpočtovém výboru eh, v nových odpovědnostech, které máme podle Lisabonské smlouvy, chceme být informováni už od začátku. A já to opakuji. Ne proto, abychom věci zpomalovali či jim bránili, ale naopak, abychom je urychlili. A já eh, zaznamenávám návrh pana Cangla, který říká, tady je eh, věc překvapivá. Tato tragédie spustila spontánní velkorysost našich občanů, což je úžasně obdivuhodné, ale v současném stavu našeho systému nemáme možnost eh, ty prostředky zařadit do zdrojů ECHO nebo jiných humanitárních eh, či rozvojových eh, programů EU. A tady určitě můžeme řadu věcí zlepšit a zpravodajové tady určitě navrhnou Eh, další věci, pokud jde o zdroje EU, také v rozpočtu 2011 už to bylo náležitě zaznamenáno. Děkuji vám tedy mnohokrát a já uzavírám bod 19 našeho programu. Děkuji vám, pánové. A nyní eh, máme ještě dvě hlasování, které zbývá. Především prosím Inge, aby se ujala bodu 14. Na úvod jen stručně z mé strany. V rámci eh, politiky v oblasti nemovitostí si asi vzpomínáte, že na našem prosincovém zasedání nám eh, v prezentaci paní Holmajerové byl předán projekt eh, budovy ISPRA spadá to pod Evropskou komisi a ISPRA. Podle článku 179 našeho jednacího řádu eh, jsme měli rozhodnout, zda si přejeme vyjádřit stanovisko či nikoli. Na doporučení paní Holmajerové jsme se rozhodli, že eh, zpracujeme stanovisko. Paní Holmajerová bohužel je nemocná, ale Inge Dressler ji zastoupí a navrhne nám stanovisko. Toto stanovisko bude poté, bude-li souhlasit rozpočtový výbor, povede k dopisu, který já sám podepíši, abychom doporučení našeho rozpočtového výboru formálně vyjádřili. Prosím, Inge. Budu hovořit velice stručně. Spravodajka se velice snažila vysvětlit veškerou skutkovou podstatu a jde také především o to, abychom více nezatěžovali EU. V těchto budovách existuje asbest a také radioaktivní záření. Jsou to vědecké budovy. Všechny na tato rizika byla přeskoumána a jsou také přehledná a proto zpravodajka doporučuje souhlas a k tomu já se připojuji. Je vous remercie. Děkuji vám. Inge, to je pozoruhodně přesné a stručné. To je příklad pro nás, pro všechny. Zejména nám eh, z latinských zemí, včetně mě, pochopitelně, kteří jsme v tomto sále. Takže pozitivní stanovisko navrhuje eh, zpravodajka. Kdo je pro tento návrh? o ISPře, prosím. Kdo je proti? Jedna na hlas. Zdrželi se? Nikdo? Tak já k tomu dodám, že zvážíme v daném okamžiku, zda nepošleme do ISPRY eh, k Lago Maggiore, což je překrásné místo. Zda tam nevyšleme eh, delegaci v současti našich italských kolegů a kolegyň. Inge? Ano, to je výborná, výborný návrh, jak vlastně takto eh, máme určitě, určitě důvody takto postupovat. Děkuji. Děkuji vám. Eh, v této dobré náladě se vrátíme k bodu 12 na našem programu, což je návrh opravného rozpočtu k rozpočtu EP na rok 2010. Museli jsme o tom hovořit včera večer i dnes ráno s koordinátory. A museli jsme také dnes ráno, velmi brzy ráno, kontaktovat eh, místo předsedu Vitelu, protože jsme si uvědomili, že je tady určitý problém interpretace. Interpretace pravidla Eh, autodisciplíny, to znamená to pravidlo 20%, kdy eh, parlament sám sobě si stanoví povinnost nepřekročit eh, ve svém rozpočtu 20% administrativních výdajů Evropské unie, které jsou v kategorii 5 finančního rámce, víceletého finančního rámce. To je pravidlo, které aplikujeme od roku 1988. Sami jsme si to pravidlo stanovili. A v diskusi o zprávě pana Maňky eh, k tomuto opravnému rozpočtu na předchozím zasedání eh, jsme dosáhli ve skupině eh, velkého konsensu a považovali jsme návrhy předsednictva za přijatelné, za dobrý návrh, že to bylo zapotřebí trošku snížit, abychom respektovali hranici 20 Eh, předsednictvo v té době provedlo prezentaci a bona fide, to zdůrazňuji, eh, toto je téma, kde jsme všichni bona fide, došlo k technickému eh, technické chybě, k technickému omylu, to přiznávám, ale musím říci, že jsme všichni diskutovali bona fide. Povinností mě, jakožto předsedy, je nyní, abychom rozhodli jednak stále bona fide, a současně také eh, s plnou informovaností. A tady každý na sebe vezme politickou odpovědnost a hlasování rozpočtového výboru eh, podle mého názoru bude dobrým rozhodnutím, ať už hlasujeme tak či onak. Takže rozhodování bona fide. Eh, předsednictvo nám předložilo návrh opravného rozpočtu a my sami jsme diskutovali o návrzích našeho zpravodaje s tím, že návrh předsednictva bylo 20,04% v kategorii 5, zatímco po ověření z důvodu, které tady teď nebudu rozvádět, protože eh, na to nemáme čas, jsme schválili původní rozpočet na rok 2010 v prosinci loňského roku, který je ve skutečnosti 20,2. 20,2 a nikoli, jak jsme si mysleli, 19,9. Ocitli jsme se tedy v neočekávané situaci která pravděpodobně bude vyžadovat eh, zůstat eh, v úzkém kontaktu s předsednictvem. Ta situace je nová jak pro nás, tak pro předsednictvo. Já si nedělám starosti s konečným eh, vyřešením, protože ve výboru je široký konsensus, abychom přijali konkrétní návrhy ze strany předsednictva. Ale vzniká tady otázka, jak eh, budeme financovat dodatečná opatření a jak podle konečného rozhodnutí budeme přistupovat k tomu závazku autodisciplíny, když aniž bychom si to uvědomili, jsme vlastně už ten strop překročili. Je to opravdu trošku zvláštní situace. Já tedy požádám našeho zpravodaje a poděkuji mu za veškerou práci, kterou tady odvedl. Požádám tedy zpravodaje, aby nám předložil návrhy, abychom zvážili, zda budeme nyní hlasovat, nebo zda nám zpravodaj předloží nějaký jiný návrh. Jak říkám, zcela jasně, naším cílem je, zajistit, aby únorové plenární zasedání mohlo hlasovat. A já chci připomenout z procedurálních důvodů, to bude hlasování o takzvaných odhadech, o takzvaných estimates. To bude poté předáno eh, Evropské komisi, než proběhne oficiální eh, čtení rady a parlamentu. Toto je trošku zvláštní postup. Eh, pochopitelně odpovídá Lisabonské smlouvě. Nejsou totiž dvoje, není totiž dvojí čtení v parlamentu, eh, je tady nejdříve čtení, které odpovídá odhadům, pak to jde do Evropské komise a poté eh, nastává hlasování v radě a oficiální hlasování, tedy oficiální čtení v parlamentu. Prosím, Vladimíre. Děkuji, pán předseda. Dovolte mi, Děkuji, pane předsedo. Chci vysvětlit danou situaci. V říjnu minulého roku jsme schválili rozpočet Evropského parlamentu v prvním čtení z kapitoly 5 na úrovni 19,8 a výsledek z prvního čtení je vždy závazný a definitivní po schválení rozpočtu v prvním čtení jsme měli dohodovací řízení s radou a komisí. Tam jsme se dohodli, že náš příspěvek na plán obnovy Evropy bude ve výši 126 milionů eur. O tuto částku jsme snížili strop kapitoly 5. Rozpočet Evropského parlamentu se nezměnil, ale když se strop sníží, pak se také zmíní poměr stávající částky vůči stropu, takže to je matematické řešení. Tak se 19.8 z kapitoly 5 se se matematicky změnilo na 20,19 eh, a to je finální stav rozpočtu k dnešnímu dni. Toto je pro nás závazné, protože toto jsme schválili v minulém roce. Ještě jednu poznámku 20 jako strop jsme si schválili jako parlament sami v roce 1988. Není to zákon, je to náš vnitřní mechanismus, který potřebujeme pro udržení rozpočtu v jistých hranicích. Samozřejmě, tento mechanismus nezahrnoval nový statut poslanců EP a také nezahrnoval Lisabonskou smlouvu. Podíváme-li se pouze na statut poslanců EP, tak toto vedlo k navýšení o 44 milionů eur. Kdybychom neměli tento statut a také Lisabonskou smlouvu, tak bychom byli nadále pod stropem 20%. Po včerejším a dnešním zasedání koordinátorů jsme dospěli k jistému řešení, které které bych vám nyní chtěl předložit. Všichni jsme akceptovali návrh předsednictva na rok 2010 tak, abychom zahrnuli do rozpočtu návrhy předsednictva, kde jsou také zohledněny dopady Lisabonské smlouvy. Také jsme vyjádřili vůli, že hodláme zachovat procento eh, parlamentního rozpočtu schválené v prvním čtení. A proto dnešní návrh, o kterém můžeme diskutovat, je ten, že hodláme zachovat procento z prvního čtení a tím, abychom zachovali rozpočet jako rozpočtově neutrální i po Lisabonské smlouvě. Nyní jsme diskutovali o tom, jak to máme udělat. Můžeme to udělat tak, že tady máme tři rezervy. Jedna bu- rezerva na budovy, na nové priority Evropského parlamentu, druhá rezerva a třetí rezerva na všeobecné záležitosti. A my navrhujeme, abychom v těchto třech rezervách našli finanční prostředky na to, abychom zachovali to, co bylo schváleno v prvním čtení. To je výsledek setkání koordinátorů. To je jeden návrh. Samozřejmě můžeme hovořit i o dalších návrzích, pokud je někdo přednese. Děkuji. Výborně. Takže já si poznačím, kdo by chtěl vystoupit, ale ještě, když dovolíte, doplním zpravodaje, kterému děkuji. aby to bylo co možná rychlé, tak si říct si toto. Mám pocit, že se věci jeví následovně. Tedy ten návrh, který chci učinil ještě nad rámec toho, co řekl zpravodaj. Musíme se snažit dodržet ty lhuty, ke kterým jsme se zavázali, na základě kterých pracujeme, to znamená přijít s tím na plenární zasedání v únoru. Všichni souhlasíme s tím, že parlament potřebuje dodatečné prostředky a že návrhy, které byly učiněny předsednictvem, vyhovují zřejmě většině členů. A samozřejmě je v zájmu parlamentu, aby tyto dodatečné prostředky byly vyčleněny co nejdříve, takže je proto důležité zachovat ten deadline na únor. Evropská unie už je dva měsíce kritizována za svoji pomalost, pomalost, pokud jde o ratifikaci Lisabonské smlouvy, pomalost, o sestav, pokud jde o sestavení Evropské komise. Takže by bylo škoda, kdyby i samotný parlament eh, ztrácel čas ve své schopnosti plnit ty nové povinnosti a závazky, které vyplývají z Lisabonské smlouvy, to je, že třeba nenajali nové pracovníky a tak dále. Takže pro nás únorové datum je závazné. Pak je tady něco nového, co nás velice udivuje, jak předsednictvo, tak i nás. A mm, samozřejmě my chceme se snažit být v dobrém vztahu s předsednictvem. Pokud jsou rozdílné názory, je třeba je předložit a dohodnout se, ale když souhlasíme, tak je zbytečné, aby se to nějak protahovalo. Takže tak, jak to navrhl náš zpravodaj, a zejména Kieran Fern, který vystoupil velice jasně na zasedání koordinátoru Laslo také. Prostě potřebujeme oficiálně znovu hovořit s předsednictvem a potřebujeme tedy mít schůzku, něco na způsob dohadovacího zasedání, než předložíme naši pozici k projednání na, v plénu. Takže my jsme se dívali na kalendář, bylo by to možné někdy uprostřed příštího týdne, pravděpodobně 3. února. A tak tedy ten návrh, který tady předkládá zpravodaj po dlouhých diskusích se všemi koordinátory, tak ten návrh je asi následující. My dnes schvalujeme, nebo respektive hlasujeme dnes o celém množství pozměňovacích návrhů, jež vlastně odrážejí eh, předchozí diskusy. A pak se sejdeme někdy kolem 3. února, tedy příští týden, s delegací eh, z předsednictví, předsednictva pardon, a na základě tohoto jednání a dohodovacího řízení uvidíme, zda je potřeba ještě mít další zasedání našeho rozpočtového výboru, abychom doplnili nebo pozměnili dnešní hlasování. A to by mohlo být třeba v pondělí plenárního zasedání a pak by se buď ve středu nebo ve čtvrtek na plénu o tom hlasovali. Takže toto jsou asi naše představy. Podle mého názoru na základě toho kdo spěli mix širokému konsensu ohledně tohoto postupu tak v těch ústních pozměňovacích návrzích, jež byly připraveny a jež vám byly rozdány, nebyly? Nebyly rozdány, říká předseda. Dobře, takže dejme tomu, jsou zde dva způsoby, jak postupovat. Je zde jeden návrh, který učiní zpravodaj. Tento návrh upřesňuje a zároveň tedy je dáván k hlasování. Na straně jedné dohodu o nových opatřeních požadovaných předsednictvem, to znamená ve výši 13 milionů 400 tisíc eur, ale zároveň žádá, aby těchto 300 milionů 400 tisíc euro byly přímo financovány úsporami z rezerv. A zde jsou rozepsány ty úspory podle jednotlivých rezerv. Výhoda této prezentace je v tom, že je jasné a přesné to. Nevýhoda, hovořím tady naprosto veřejně, nevýhoda při našem jednání s předsednictvem je ta, že my se vyslovujeme k úsporám, jež by měly být učiněny předtím, než předsednictvo se tímto bude zabývat a než bude informováno o eh, interpretačním chybám, ke kterým třeba došlo. Takže ta reakce předsednictva by mohla být trošku taková živá. Další možnost by spočívala v tom, že bychom řekli na základě pozměňovací návrh zpravodaje, že souhlasíme s tím, že budou vyčleněny doplňující prostředky ve výši 13 milionů 400 tisíc a že zároveň nebudeme dnes přesní o tom, jak bude těchto 13 milionů 400 tisíc financováno, ale že odhlasujeme pozměňovací návrh, ve kterém rozpočtový výbor pověří delegaci, aby skontaktovala předsednictvo s tím, že musí vyjasnit nezbytné prostředky pro financování těch dodatečných požadavků předsednictva, se kterými souhlasíme, a zároveň při respektováním pravidel rozpočtové disciplíny, aniž bychom tam uváděli čísla tak, abychom měli možnost pro vyjednávání s předsednictvem. Takže jsou zde tyto dvě varianty. Buď jsme velice přesní, což bude znamenat, že tedy máme určitý postoj, tedy my jakožto rozpočtový výbor, že si přejeme, aby veškeré dodatečné prostředky vyžadované sem byly financovány z úspor z rezervá, v rezervách a um, my tam detailně popíšeme, jakým způsobem tedy vidíme, kde by se ty prostředky z různých rezerv vzaly, nebo ukážeme náš záměr, že ano, chceme dát zelenou, tedy pokud je o tyto dodatečné prostředky, jež vyžaduje předsednictvo, ale zároveň připomínáme, že musíme respektovat pravidla rozpočtové disciplíny, tedy implicitně těch 20%, a pověřujeme eh, delegaci k jednání ale zároveň tedy eh, na předsednictvo netlačíme rychlostně, aby bralo na sebe odpovědnost, která je mu vlastní. Pokud předsednictvo je postaveno před situaci, kde musí najít tedy eh, prostředky, jak financovat ty nové eh, výdaje s tím, že se to uspoří v jiných položkách, tak pak to musí udělat předsednictvo a zeptat se nás, co my si o to myslíme. Takže Goran, ne, pardon, pan Portaš nejdříve si chce vzít slovo, potom Goran, pak Inge a pak Helga. A pan Bokros. Voilà. Takže se prosím pokusíme velice struční. Eh, velice stručně. Chtěl jsem kolegům v rozpočtovém výboru říci, že nesouhlasím s tímto postupem mezi koordinátory. Nesouhlasím s tím, protože zaprvé si myslím, že potřebujeme více pracovníků v politických skupinách a myslím si, že je ob že také není správné zvýšit platy asistentů o 1500 euro. A já si myslím, že tyto problémy potom se ještě zhorší v roce 2011. Jestli to bude nárůst o 1500 nebo o 3000, tak je to zcela absurdní, jestliže chceme zlepšit legislativní postupy. A já Já jsem proti sfinancování z úspor či z rezerv. Já si myslím, že bychom měli jasně říci, že peníze chceme z rezerv, že chceme, aby tyto peníze šly z rezerv jestliže e, předsednictvo navrhne 20 nebo 23 milionů z rezerv, tak přesto budeme mít nadále problém. A jde o to, abychom měli odvahu říci, že bychom neměli pokračovat v statistických chybách a neměli bychom se sami financovat z rezervních prostředků. A my bychom v žádném případě neměli zvyšovat diety poslanců o 1500. Děkuji za jasnou vaši pozici, kolego Granfend. Eh, eh, Děkuji. Já jsem pro návrh zpravodaje s čísly, které jsou tam uvedeny. A za prvé proto, protože je to transparentní, my jasně říkáme, že jsme v situaci, v jaké jsme, ale jestliže dohodovací řízení dospěje k jinému výsledku, tak můžeme stále předložit pozměňovací návrh. Ale za druhé, také nám to dává možnost, abychom se vyhnuli další schůzi rozpočtového výboru. Jestliže dáme tento otevřený otevřený mandát, tak bychom museli ve výboru se znovu rozhodnout o číslech. A s tímto very, velmi otevřeným mandátem, tak bychom se další schůzi rozpočtového výboru nevyhnuli. A proto z důvodu transparentnosti a také kvůli tomu, abychom se vyhnuli dalšímu zasedání výboru, tak jsem proto, abychom dali přednost návrhu zpravodaje s čísly. Ano. Samozřejmě s jednou výhradou, Gerane, a to, že zcela určitě budeme potřebovat mít ještě jedno zasedání rozpočtového výboru. Leda, že by předsednictví naprosto přijalo naše dnešní hlasování. Pokud ne, pokud budeme potřebovat změnit naše pozměňovací návrhy, budeme muset mít ještě jedno zasedání našeho rozpočtového výboru. A ještě chci dodat, že jako vždy jsou na začátku dvě varianty, ale je možné najít kompromisní variantu. Můžeme uvést jedno číslo, aniž bychom citovali do detailu jednotlivé položky, kde my bychom viděli možnost úspor. Tady to říkám jen tak proto, abychom mohli o tom více uvažovat. Teď tady mám Ingeborg, která žádá o slovo. Děkuji, chci požádat o to, a abychom nehlasovali o nehotovém dokumentu. Já chci znát definitivní výsledek a proto si myslím, že nyní hlasovat nemusíme. My můžeme hlasovat ve Štrasburku. Nyní bychom to měli vlátit předsednictvo. Přece bychom tady neměli letět nějak naslepo. A nyní se ptám zpravodaje. Dostali jsme dva dokumenty s různými ústními pozňovacími návrhy, co tedy nyní platí. Prosím vás, berme se vážně a eh, hlasujme až o definitivním eh, dokumentu. Nech předloží opravený dokument s opravenými čísly. Merci. Děkuji, Inge. Pan Bokros. Uh, we discussed this issue very much in již jsme o této záležitosti de- detailně diskutovali na zasedání koordinátorů a já bych chtěl ostatní členy výboru informovat o tom, že jsme se vlastně nedohodli, nedospěli jsme ke koncenzu. To, nemáme, to nemá smysl předstírat. Já eh, nesouhlasím s žádným rozpočtovým postupem, kde bychom odstranili rezervy, protože když budeme mít rezervy, pak budeme také flexibilní v budoucnosti proto také souhlasím s panem Portašem, který jasně řekl, že tady jsou jiné možnosti, jak snížit náklady. Především tento nárůst o 1500 euro pro platy asistentů. To je věc, kterou nyní nemůžeme obhájit a v neposlední řadě také nesouhlasím s panem Joran Fendem nelze se vyhnout další schůzi výboru. Jestli to bude nutné, tak bychom měli zasedat ve dne v noci a zpracovat dobrý návrh. Takže jestliže potřebujeme do, dospět ke kompromisu, pak podporuji druhý návrh pana předsedy, který řekl, abychom vedli nejdříve otevřená jednání s předsednictvem a uvidíme, jaká další, eh, jaké další návrhy budou budou předloženy a příští týden a nebo ve Štrasburku se bude konat naše schůze a tam můžeme rozhodnout. Děkuji, drahý kolego, a děkuji, že jste vždycky velice přesný, když vyslovujete své pozice. Pan Godmanis? děkuji, pane předsedo. Jsou tady dvě věci Jestliže se nyní dostáváme do situace, kde máme různá čísla, tak v podstatě musíme se dohnout na tom, zdali zvýšíme výdaje či ne. Jestliže se dohodneme na navýšení výdajů v kategorii 5, pak také následuje další věc, zdali ony rezervy, což je 10,4 milionů u budov a potom jsou tady další rezervy, tak zdali tyto eh, rezervy jsou udržitelné a jestli tedy existují a dají se také čerpat, tak podporuji tento návrh, protože jaký bude rozdíl, jestliže dáme mandát pro dohodovací řízení, tak někteří kteří z nás tam budou jednat a bude to v podstatě takový biankošek, ale tito členové na dohodovacím řízení nebudou mít jasno v tom, které zdroje budou moci na navýšení použít. A já si myslím, že jestliže dohodovací Eh, skupina nebude eh, navrhovat, které rezervy by se měly využít, tak já si myslím, že tady jsou dvě věci. Tady jsou, eh, je návrh na nezvýšení výdajů, ale my jsme slyšeli, že musíme hlasovat, zdali jsme pro navýšení, anebo zdali v rezervy, které jsou navrhovány zpravodajem, zdali je můžeme využít. A potom otázka je, jak se na to bude dívat komise a rada. A problém je jenom jeden, eh, že máme jenom jedno čtení. Já neznám nové postupy. Je možné se vrátit znovu do dohodovacího řízení, jestliže ostatní řeknou, že na ty rezervy se nesmí sáhnout. Mohou se tedy konat dvě kola dohodovacího řízení. Já navrhuji podporuji návrh zpravodaje C5, abychom zvýšili výdaje, ale také jsme měli problémy se stropem. Ano, děkuji kolego. Je třeba dobře si uvědomit, že pokud přijmeme Pane Godmanisi, prosím. milí kolego, příteli. Takže pokud přijmeme, respektive pokud budeme hlasovat takže přesně eh, vymezíme, které jsou ty rozpočtové položky v úsporách eh, v rezervách, kde chceme uspořit, pak už nemáme co vyjednávat s předsednictvem. Není co vyjednávat s nimi, to je jasné. Takže pokud si přejeme, abychom se mohli dohadovat s předsednictvem, musíme nechat určité manévrovací tedy pole pro ty lidi, kteří s nimi budou vyjednávat. Takže je potřeba vyjednavačům dát určitý rámec, meze, to znamená ze strany těch nových prostředků přijímáme těch 13 milionů 400, ze strany těch opatření, které musíme přijmout, máme tady pravidla Eh, rozpočtové disciplíny, těch 20%, no a pak mezi tím eh, uvidíme tedy, eh, jaká bude dobrá vůle ze strany předsednictví. Já toto vyjednávání takto vnímám lépe, než kdybychom řekli, prosím, tady je 13 milionů 400, ty si musíme sebrat, vememe tady, tady, tady a pak půjdeme na předsednictvo. To pak není vyjednávání. To je spíše stanovisko nebo pozice, které je tak trošku brutální. Pan Sorian Laslo, prosím. Yes, Mr. Chairman, I think that... Ano, pane předsedo, já když poslouchám tuto diskusi, tak je jasné, že celá ta situace eh, není zralá pro definitivní řešení. Takže já se vracím k původnímu návrhu své skupiny odložit rozhodnutí eh, jednat s předsednictvem a pak se vrátit s vyváženějším řešením. Je také jasné, že nebude jednomyslnost. To se stává, to je normální, to je život, to je politika. Ale prakticky jisté je, že tady je eh, většina Eh, přijmout eh, pozňovací návrh předsednictva tak, jak bylo předloženo. A to zejména proto, že tady je Lisabonská smlouva a další, eh, další povinnosti, které znamenají, že musíme některé položky zvýšit, tak jak to navrhuje předsednictvo. A prakticky to také podpořili hlavní skupiny. Ale důsledky to přináší a ten, to je problém. A ten problém není teď možné jasně vyřešit. Když eh, přijmeme, a moje skupina nepřijme, eh, specifikace uvedených eh, položek, a které by znamenaly snížení rezerv, pak opravdu souhlasím s tím, co jste řekl, pane předsedo, to není vyjednávací pozice. Takže já si opravdu myslím, souhlasím tady s dalším panem kolegou, teď není vhodný okamžik pro definitivní rozhodnutí. Je také důležité, co řekl pan Bukros. Jsme si jisti, že je, tře- je možné nebo že je nutné použít rezervy? Je tady eh, samozřejmě předsednictvo, které za to odpovídá. My nemůžeme specifikovat, které položky je třeba použít. Číslo 6 eh, v ústních eh, pozněvacích návrhích eh, intends to adopt the draft estimates for the amending budget at the next extraordinary meeting. Čili to je velmi rozumné. Proč hlasovat nyní? Proč se teď vrhat dopředu? Já myslím, že jsme tady proto, abychom rozhodli o otázkách. My, členové rozpočtového výboru, nemůžeme říci, že eh, nechceme mít další zvláštní mimořádné zasedání, když přitom situace je mimořádná. Ve Štrasburku v pondělí by to mohlo být. Toto je situace, ať už je to Eh, koncem příštího týdne, nebo ať už je to ve Štrasburku, měli bychom být připraveni se znovu sejít a pak rozhodnout. Až bude situace zralá, až alespoň většina bude jaksi viditelná. A to zatím není ten případ. Proto apeluji, abychom nehlasovali. Jestliže ovšem většina hlasovat chce, my budeme hlasovat eh, proti těm specifickým řešením a prakticky budeme hlasovat pro mimořádné zasedání. Já nevidím, proč se teď pouštět do detailů eh, u těchto eh, věcí, kromě toho, že eh, máme dohodu, že chceme navýšení těchto položek. Děkuji. Děkuji. Zpravodaj se požádal o slovo v této fázi a pak se k tomu ještě já vrátím. Takže Vladimíre, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rozumím oběma názorům, které zde zazněly a mám názor někde mezi nimi. Já věřím tomu, že toto zvládneme podle mého názoru je tady důležitá jedna věc a sice to, abychom šli na dohodovací řízení s čistým mandátem. Pokud tento mandát nebudeme mít, pak eh, nebudeme vědět, jak jednat. Tento čistý mandát by pro mě znamenal, že bychom řekli, že potřebujeme získat 13,4 milionů eur, ale nemusíme jasně říci, z které rezervy nebo z čeho jiného to bude. To bych potom po ponechal na předsednictvu, aby předsednictvo řeklo, kde chce najít o něch 13,4 milionů eur. Navrhuji tedy, abychom schválili to, co také podpořila většina na schůzce koordinátorů, ale abychom přesně nespecifikovali, z které rezervy to má pocházet. Já se domnívám, že toto by byl dobrý mandát pro další jednání. Velice děkuji. Pan Fernand, který si vyslechl poslední návrh zpravodaje. Pane, dě, děkuji vám, pane předsedo. E, to znamená, že tady se překračuje těch 20% a myslím, že e, jsme dosáhli celkového konsensu o tom, že je nutné že následkem eh, Lisabonské smlouvy je třeba eh, mít toto eh, navýšení 13,4 Zvýšení o 1500 pro asistenty a také prostředky pro nové úředníky v politických skupinách i ve výborech. Eh, já tedy předpokládám, že konsensus o všech těchto potřebách platí i nadále. Eh, tady máme samozřejmě stanovených 20 eh, jakožto limit, který jsme si stanovili sami pro tuto kategorii 5. A proto vždy zdůrazňujeme vždy zdůrazňujeme, že musíme znát eh, také eh, objem fixních výdajů. Eh, potřebujeme mít jasné údaje pro vyjednávání. To je jisté. Nemůžeme už teď nyní říci, kde budeme ty peníze brát a škrtat kterých rezervách uspoříme nebo které rezervy budeme měnit či přesouvat. Já proto souhlasím s předsedou výboru, který řekl, že je zapotřebí mít mandát pro delegaci, která bude vyjednávat s předsednictvem. A také Eh, se to eh, do jisté míry podobá návrhu našeho zpravodaje, protože tento mandát se musí vyjasnit. Tato pozice není nekompatibilní eh, s takovými škrty v některých rezervách. To je pozice, která je otevřena dalšímu vyjednávání. V této mimořádné situaci musíme být připraveni svolat jednání, která budou zapotřebí, abychom tuto věc vyřešili a abychom to udělali opravdu co nejvíce konsensuálním způsobem. Děkuji. Děkuji vám, vážení kolegové. Prosím, abyste byli co nejstručnější, protože už nám zbývá jenom 25 minut a musíme se rozhodnout. Reimer. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že na základě diskuzí, které jsme v minulých dvou, třech letech vedli s předsednictvím, také chápu argumenty různých stran. Také v minulosti byly situace, kdy nám předložilo předsednictvo jednoduše některé věci, které nebyly stoprocentně zpracovány s tím, že rozpočtový výbor to přece vyřeší. A pak jsme byli buď to ti hodní nebo ti zlí, podle toho, jak jsme se k tomu postavili. A pak tady máme situaci, kdy za prvé chybné výpočty nám byly předloženy, což není e, na nás, tedy je to spíše na zodpovědnosti předsednictva. A to, co je nesporné, co vlastně očekáváme, tak v většina výboru je proto, že podporujeme opravený, opravný rozpočet. Takže na tom jsme se shodli. Také tady máme většinu, která chce respektovat 20% procento ze známých důvodů. A já bych nyní při hlasování nechtěl do, zpět k nějakému nahodilému výsledku, který by nás eventuálně rozdělil. Podívám-li se na formulaci tohoto pozňovacího návrhu, tak si myslím, že bychom hlasování měli odložit. Já tady jestliže Vladimír říká snížit rezervy o 13,4%, eh, promiňte, 13,4 milionu, ale eh, ne, neříkat, kterými rezervami či formou kterých škrtů to tedy udělat. Takže pouze hovořit o snížení rozpočtu o 13,4 milionu. A ještě, pane předsedo, a potom ještě napsat doprovodný dopis a bychom tam měli také vysvětlit, že podporujeme 20% a tak, aby předsednictvo šlo, tak říkajíc, do sebe a předložilo nové návrhy a my bychom s těmito novými návrhy potom mohli do dohodovacího řízení. Výborně. Jsem velice rád, že eh, můj velký předchůdce Reimer Böge je takto rozumný. Kolegové a kolegyně, máme ještě 20 minut, všichni už požádali o slovo a my prostě musíme najít nějaké řešení. Není tady jednomyslnost, nedojde ke konsensu na konci, bude tedy hlasování většinové. Já samozřejmě beru v úvahu to, co řekl pan Portáš nebo pan Bokroš. Samozřejmě jsem si také poznačil, že někteří z vás ohlásili, že jsou připraveni pracovat ve dne, v noci, včetně Štrasburku. To jsem si poznačil. A tady tedy, prosím vás, je pro vás riziko, že to bude mít pro vás tedy důsledky. Takže činím vám tento návrh. Budeme hlasovat. Ale nebude to hlasování, jež bude mít právní závaznost. Bude to hlasování politické indikativní. A Tady tedy chci eh, vyhovět Láslovi. Takže nebudeme hlasovat tak, že říkáme, schvalujeme návrh rozpočtu s těmito změnami. Ne, protože to buď bychom si zakázali, kdybychom toto učinili, že bychom už nemohli vyjednávat s předsednictvem, anebo pokud skutečně bychom předsednictvem vyjednávali, museli bychom dělat ústupky a pak bychom vlastně museli mít kontradiktorní hlasování za 14 dní, abychom si zachovali důstojnost tedy našeho rozpočtového výboru. Nechtěl bych této situaci dospět. Takže teď budeme hlasovat. Nemá to právní závaznost, ale je to hlasování, které ukazuje, jaká je náš politický postoj náš, tedy jakožto rozpočtového výboru, pokud dospějeme k dostatečné většině. Samozřejmě mým cílem je dospět k co největší většině. Kdyby to bylo 55-45 u takovéhoto tématu, tak by to pochopitelně bylo velice špatné a já bych nechtěl, abychom dospěli k takovéto situaci. A já bych v takovémto okamžiku měl chuť vám navrhnout hlasování, jež by ukázalo, že jsme připraveni vést diskusy a dohadovat se s předsednictvem a předsednictvu upřesnit zároveň, jaká je naše politická pozice, pokud jde o jejich návrh a berou se v úvahu tyto nové prvky, jakožto způsoby výpočtu a podobně, tak jak jsme s tím byli seznámeni. Takže zde bude pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh, který by byl následující. Přečtu to velice pomalu francouzsky. Takže rozpočtový výbor schvaluje dodatečné prostředky, jež jsou požadovány předsednictvem ve výši 13 milionů 400 tisíc euro to vlastně bylo i smyslem naší rozpravy, kterou jsme vedli již příš dříve a i těch výchozích návrhů, které učinil zpravodaj. Dále pokračuji. Rozpočtový výbor eh, chce financovat tyto nové prostředky ekvivalentními úsporami uvnitř parlamentního rozpočtu to znamená ten pojem neutrálního rozpočtu, to znamená vnímá, že tyto nové potřeby 13,4 milionů na základě ekvivalentních úspor z rozpočtu parlamentu. A dále bychom pokračovali s tím pozměňovacím ústním návrhem a byste dostali písemný eh, návrh, je to bod C, a teď přecházím do angličtiny. Date. Rozhoduje se dát manda delegaci rozpočtového výboru pro dohodovací řízení s předsednictvem tak, aby byly vyjasněny příslušné prostředky tak, aby byly zohledněny návrhy představenstva, přičemž budou respektována současná pravidla v oblasti rozpočtové disciplíny schválená parlamentem. Takže vnímáte to, Vladimíre? Děkuji, pan předseda. Já e, jsem... Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl předložit návrh, který je prakticky totožný s vaším. Za prvé, souhlasím s tím, abychom si nechali otevřené dveře, to je jisté. Za druhé, musíme mít jasný mandát. A ten jasný mandát říká, že chceme minus 13,4 miliony eur. A za třetí, rozpočet by měl být rozpočtově neutrální. Vy jste to takto řekl a bude-li to tak, myslím, že eh, toto můžeme schválit, protože budeme mít jasný mandát. Je vous remercie. Alors... Děkuji vám. Takže nejdříve koordinátoři a samozřejmě Inge Geran. OK. OK. Excellent. Výborně. Laslo. I should like to clarify. Já bych rád vyjasnil, že hlasujeme o mandátu a nikoli o právní otázce. To musí být všem jasné. A mandát musí být velice jasný, velice jistý i flexibilní. A ta formulace, kterou uvedl zpravodaj, že toto je ta částka a my jsme připraveni jednat, z jakých zdrojů to zvládnout, bez zmiňování, že jsou to rezervy nebo že je to něco jiného, to si myslím, že je nejlepší možnost pro vyjednávání. Prakticky všechny detaily, které jste četl, pane předsedo, jsou dobré ale tato zjednodušená verze je ještě lepší. I pro vás, pro další jednání, vám to dává lepší možnosti. Děkuji vám. V tom případě je to v pořádku. Ano. Další koordinátoři. Helga. Uh, Bereme v úvahu, uh, co teď děláme už, nebo víme už zhruba tři hodiny, uh, tak Jde o to, že nehlasujeme právně závazně, pouze rozhodujeme, že politický orgán půjde do dohodovacího řízení s předsednictvem, aby se eh, vyplnila ta mezera těch zhruba 13 milionů. To je naše politické rozhodnutí takto postupovat a pak budeme potřebovat mimořádné zasedání, abychom věděli, co uděláme na plenárce. Děkuji, Helgo, eh, naši liberální přátelé, kolegové. OK? OK. Ano, to je výborné. Jakmile jim řekneme, že budeme pracovat i v noci, hned souhlasí. Paní Andersen. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já zopakuji, co jsem řekla na zasedání koordinátorů. Jako pan Portáš a jako pan Bukros, já nesouhlasím s tímto zvýšením, čili pro mě tady nemá ani smysl čekat na nějaké vyjednávání a, a odkládat hlasování. Já bych hlasovala stejně již dnes. Pan Böge říká, že předsednictvo mm, tady ještě má některá řešení, která byla plně nepromyšlená a já myslím, že my děláme to tež. Na, koordinač, na koordinačním setkání jsem již říkala tuto věc. Například zvýšení platu o 3,6 to bude mít retroaktivní eh, dopad. A teď navrhujeme tyto eh, změny, aby se financovaly z úspor aby se financoval rozdíl mezi 1,8 a 3,6 eh, jakožto navýšení. Děkuji. Ano, čili to je také velmi jasná pozice. Pan Portaš už řekl, že nesouhlasí. Trváte na tom dále, že nesouhlasíte? Ne, ne, ne, já souhlasím s vaším návrhem. Já souhlasím s vaším návrhem. První pozměňovací návrh mě umožňuje hlasovat proti, eh, druhý eh, hlasuju pro a třetí také. Protože třetí pozměňovací návrh, to je to, co já jsem se předtím chtěl zeptat. To třetí zahrnuje mandát delegace pro vyjednávání o tom, jak se bude přistupovat k těm 20%. A proč tam není tedy ponecháno 20,2? Já tedy s tímto návrhem souhlasím. Ano, děkuji, pan Portaž souhlasí. A, e, a protože mu to dává opět možnost hlasovat proti. Výborně. Inge chci říci, že mám starosti, protože stále více rozhodnutí dáváme z rozpočtového výboru do jiných orgánů a to omezuje naše práva. My tady vyjednáváme a potom se předloží e, návrhy a potom se řekne, tak buď toto spolkněte, rozhodněte v náš prospěch, anebo toho nechte být. E, nikoli, nikoli, Inge, naopak. Pravda, mohli bychom prostě dnes hlasovat, aniž bychom vzali v úvahu to, že až do včerejšího rána žádný eh, člen rozpočtového výboru a žádný člen předsednictva nevěděl, že pracujeme se špatnými čísly. Eh, čili naopak, eh, my se snažíme dodržet časový harmonogram. Já respektuji, a to je také mým úkolem, odpovědnost každého orgánu parlamentu. Předsednictvo bylo špatně informováno a já teď potřebuji vědět, jaká je pozice eh, předsednictva, které už je dobře informováno. Také rozpočtový výbor byl ve své době špatně informován, nyní bude dobře informován a já potřebuji znát eh, rozhodnutí rozpočtového výboru poté, co se seznámí s novým názorem předsednictva. A teď se ptám, zda má ještě někdo nějaké další stanovisko. Sekretariát Eh, právě diskutuje s panem Maňkou eh, o tom, jak přesně bude Eh, text eh, finalizován a předložen k vašemu hlasování. To znamená, já nepředkládám k hlasování další písemné pozměňovací návrhy, které byly eh, připraveny, protože máme nyní politické hlasování. Ty podrobnosti právních pozměňovacích návrhů, které budou v návrhu rozpočtu, o kterém budeme hlasovat před předložením na plenární jednání, to bude posláno až na příští zasedání rozpočtového výboru po dohodovacím řízení s předsednictvem. A náš zpravodaj potřebuje ještě chvilku času. Pane zpravodaji? Pane předsedo, já myslím, že jsme se dohodli a že bychom mohli eh, odsouhlasit ústní návrh na základě toho, co jsme tady dnes řekli a tím získáme mandát pro jednání s předsednictvem. Dobře. Dobrá, já to tedy pomalu přečtu. Já to pomalu přečtu. Je tady část francouzsky a část anglicky. Já to přečtu pomalu. Eh, tento pozměňovací návrh je jediný, který předkládám eh, k hlasování. Jediné hlasování dnešního dne se týká toho, co teď řeknu. Ne, jediné hlasování dnes. Není to právně závazné hlasování. Eh, objevila se nečekaná situace, my o tom chceme diskutovat s předsednictvem a respektujeme předsednictvo. Jakékoliv jiné jednání by předsednictvo nerespektovalo. Takže rozpočtový výbor schvaluje dodatečné prostředky požadované předsednictvem ve výši 13 milionů 400 tisíc. Rozpočtový výbor chce financovat tyto nové prostředky ekvivalentními úsporami uvnitř eh, rozpočtu Evropského parlamentu. A proto rozpočtový výbor rozhoduje, že eh, dá mandát delegace rozpočtového výboru eh, pro dohodovací zasedání s předsednictvem aby se možná ne clarify, jak je napsáno, ale specify potřebné prostředky, které by zohlednily návrhy eh, předsednictva a přitom respektovaly současná pravidla rozpočtové disciplíny schválené parlamentem. Ano? Otázka pana Portaše. Eh, procedurální otázka. První odstavec, ten můžeme, eh, o tom můžeme hlasovat odděleně, protože já souhlasím s tím postupem, ale otázka politická, eh, na to bych chtěl oddělené hlasování. Ano, máte na to právo. Pan Haglund. Pane předsedo, jen velice stručně když hovoříme o delegaci, která bude jednat s předsednictvím, jakou konkrétní delegaci máte na mysli? Ano. Ano, to bude rozhodnuto na schůzce koordinátorů. Samozřejmě každá politická skupina dohlédne na to, aby byli přítomni zástupci, kteří jsou tam odůvodnění, tak jak tomu bylo minulé. Pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím ten text přečíst v přesném znění, tak jak vy ho navrhujete. Budou to dva návrhy. Za prvé, já to přečtu anglicky, aby to bylo jasné schvaluje prostředky navržené eh, prostřednictvím, aby 13,4 milionů eur eh, byly přidány a chce financovat tyto prostředky příslušnými úsporami v rozpočtu, aby bylo možné respektovat rozpočtovou neutralitu. To je první. Za druhé, a to už je totéž jako pozňovací návrh C. Rozhoduje, že dá mandát delegaci rozpočtového výboru pro dohodovací jednání s předsednictvem, aby se vyjasnily potřebné prostředky eh, pro zohlednění návrhu eh, předsednictva při respektování současných pravidel rozpočtové disciplíny schválené parlamentem. Ano, to je to též. Aha, tak jak to řekl zpravodaj, je to lepší. K prvnímu odstavci. K prvnímu odstavci, tak jak to přečetl teď zpravodaj. Kdo hlasuje pro? Děkuji. Kdo hlasuje proti? Dva proti. Zdrželi se? Nikdo. První odstavec je schválen. Druhý odstavec. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Schváleno. Vážení kolegové, děkuji vám je to složitý, choulostivý problém a já myslím, že jste velmi usnadnili úkol předsedy i zpravodaje, i té budoucí delegace, kterou vytvoříme. Tím, že jsme zaujali toto stanovisko. Děkuji vám. Paní Vertmanová mi řekla, že má ještě jeden bod. Uděláte to teď nebo na příštím zasedání, paní? to můžeme udělat klidně také příště. Děkuji. Děkuji a zasedání končí.